liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mein... Milé kolegyně a kolegové, dámy a pánové, srdečně vítejte na našem zasedání výboru pro zaměstnanost. Podívejme jsme se eh, na pořad eh, jednání, můžeme jej přijmout se dvěma změnami. A sice eh, bod 6, Skills Guarantee a sedmička, Evropský kvalifikační rámec pro celoživotní vzdělávání jsou odloženy. To ovšem není nic na tom, že náš pořad je dnes e, velmi nabitý a proto bych rád upozornil, že e, poměrně přísně e, budeme hm, trvat na tom, aby všichni hovořili pouze dvě minuty i zpravodové a stínový zpravodové, bychom to nedržovali, tak bychom to dnes zvládli. Výjimku dostávají samozřejmě odborníci kteří byli předem objednáni a, nebo objednám a, nebo předem oznámím jejich řečnickou dobu. Máme všechny jazyky, kromě finštiny, malštiny, chorvačtiny a gelštiny. David tu není, takže tady chybí jeho tradiční stížnost, ale no, než by vyslovil, taky beru v potaz. Teď můžeme přijmout zápisy z 18. a 19. dubna, 12. července a 13. a 14. července. A připomínky k tomu nebyly. A nyní bod číslo 4. Zde hovoříme v Němčině velmi, velmi komplikovaně o zbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost výrobků a služeb anglicky to máte eh, před sebou. Já to ještě tady přečtu. Budeme tady mít slyšení eh, na 45 minut. Eh, a já bych k němu přivítal odborníky, které tady máme. S těmito odborníky to chceme probírat a samozřejmě máme tady také překlad se znakového jazyka a máme tady také převod mluveného do, eh, červe, do eh, písemného, aby si to příslušní mohli eh, přistoupit. Já jsem rád, že je tady paní Ingrid Heindorf z World Future Council, která je také koordinátorkou ženské styčné kanceláře, pak tady David Kapoci, US Access Board, Sabine Lobnik, výrobc, tedy forum eh, výrobců mobilních zařízení, ředitelka komunikace a potom paní Anna Lawson z Univerzity v Lícu, eh, profesorka práva a ředitelka střediska pro eh, studium a postižení. Srdečně vítejte. Bez dalších průtahů se pustíme do vašich prezentací. Já bych vás poprosil, abyste vždy vystupovali po pěti minutách. Ještě jednou máme tady to velmi nabité. Kdyby to eh, bylo eh, jenom pět minut, tak eh, bych by byl zavázán. Takže dostává slovo paní Ingrid Heindorf jako první. Máte slovo. First of all, I thank the for extending an... Dovolte mi poděkovat organizátorům za to, že jste nás pozvali že se můžeme účastnit této události. Zero Project je globální iniciativa, která pomáhá osobám s postižením. Máme tři cíle, monitorujeme status eh, CRPD a kromě toho provádíme výzkum, kde se snažíme identifikovat eh, účinná řešení. Podporujeme také eh, výměnu informací a snažíme a, a informací a poznatků o um, různých řešeních. Dále nezávislý život, politická účast, vzdělávání, komunikační technologie a tak dále. To, eh, přístupné technologie a služby jsou nezbytnou podmínkou k tomu, aby člověk mohl požívat lidských práv. Ehm, je to otázka života a smrti. Eh, náš výzkum z roku 2014 ukazuje, že drtivá většina třetích zemí nemá plně eh, přístupný systém včasného varování, a dokonce ani ne tisňové eh, linky tisňového volání. Například eh, z roku 2011 eh, máme informace o tom, že při zemětřeseních přijde o život dvakrát více lidí s postižením než těch bez postižených. A kdybychom byli připraveni, tak bychom mohli tyto životy zachránit. Takže přístupnost je kromě toho také klíčem ke vzdělávání a celoživotnímu vzdělávání, přístup k informacím a poznatkům s využitím IKT a pro, pro osoby s postiženími ostatní. To je nezadatelné lidské právo. A v dnešní informační společnosti e, často se učíme prostřednictvím internetu, e, s pomocí počítače, smartphonu nebo tabletu, například e, prostřednictvím masivních online kurzů, které pokrývají celou škálu různých předmětů a to znamená, to umožňuje člověku, aby sám formoval svoje vzdělávání a podporoval eh, tak eh, své vlastní vzdělávání. Já bych vás poprosil, eh, abyste mluvila trochu pomalej, abychom to stíhali převést do písemné formy. Děkuji vám. <laughs> little bit excited. Ano, ano, pardon, omlouvám se, trochu jsem se nechala unést. Takže přístupné technologie a služby zlepšují také zaměstnatelnost. Přístupnost eh, umožňuje lidem pracovat. Výzkum z roku 2013 ukazuje, že nedostatek přístupnosti na pracovišti, eh, na místech školení a v dopravě jeden z hlavních důvodů, proč opatření na podporu eh, zaměstnání lidí s postižením nefungují. A naše pracoviště se mění radikálně teď, když se zavádí digitální technologie. Podle OECD 25% pracovních míst se změní v důsledku automatizace. A přístupnost je tak příležitostí pro všechny. A to i včetně ekonomických operátorů. Přístupnost stále primárně je vnímána jako něco, co pomáhá osobám s postižením. Ovšem, přístupnost pomáhá všem eh, členům společnosti má dopad i na bezpečnost dětí, těhotných žen, turistů, migrantů, lidí s dočasnými zraněními a dalšími. Podle Endesy, ehm, tak mezi lety 2013 až 30 se eh, o 56% zvýší eh, počet eh, starších lidí a ehm, každopádně je důležité, abychom měli také přístupnější eh, komunikace se zákazníky ze strany firm. Nevyžaduje to příliš mnoho nových nákladů a má to dokonce i obchodní výhody, rostou eh, prodeje, zjasní se různá menu a sníží se počet stížností. Máme tady několik základních poselství, která vyplynula z našeho výzkumu právně závazný eh, nástroj je značnou výhodou. Náš výzkum ukazuje, že je důležité mít jasné standardy, které jsou předepsané i eh, zákonem. Je důležité eh, přesně nastavit ten koncept přístupnosti, tak jak je to definováno v CRPD, včetně sociálních, postojových, institučních, fyzických a ekonomických aspektů. Například tento projekt 0.0 eh, eh, poukázal na důležitost eh, té intelektuální dimenze, kdy musí být standardy, které jsou snadno srozumitelné, aby to bylo přístupné nejenom pro lidi s, i s duševním postižením, ale například pro lidi, kteří mají potíže s čtením nebo kteří mají nízké kvalifikace Eh, kterým často eh, chybí i základní eh, dovednosti na poli čtení a psaní. Tak, aby všechny služby byly dostupné z hlediska infrastruktury, z hlediska jejich fungování. Služba bude přístupná jedině tehdy, pokud i samotná budova nebo webová stránka, v níž se nabízí, je také přístupná. Je tudíž nezbytné mít univerzální přístup, aby produkty a služby mohly být využity všemi osobami v maximální možné míře, bez potřeby dalšího uspůsobování. Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na, eh, na přípravě eh, návrhu aktu o přístupnosti a eh, celkově toho rámce ve vztahu k produktům a službám v Evropské unii herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Nyní bych dal slovo eh, panu Davidu Kapocimu z US Access Board. Thank you. Já děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru, děkuji za příležitost vystoupit. Já mám více než 30 let praxe v oblasti lidí s postižením. Byl jsem jedním z členů poradního výboru Kongresu Spojených států, pokud jde o přípravu zákona o ochraně lidí s postižením. Připravili jsme 15 eh, předpisů týkajících se postižení a 14 z nich jsme byli schopni spolu s 350 organizacemi eh, prosadit. Je to praxe, kterou nabízím. Jde o čtyři oblasti práce v oblasti eh, postižení. Moje připomínky ale ne reflektují nějak názor federální vlády Spojených států. Jednak bych eh, chtěl říci, že vám musím poblahopřát za to, že se věnete tomuto důležitému tématu. Byl jsem původně překvapen, jak omezená byla oblast působnosti tohoto předpisu. Jednak nešlo eh, o venkovní, eh, vnitřní eh, prostory, prostory v dopravě, v dopravních prostředcích. My jsme vydali požadavky týkající se nových staveb veřejných staveb. Tohle prosazujeme už posledních 30 let. Jde o soudní eh, síně, restaurace, sportoviště, hřiště a plavecké stadiony, sportovní rekreační eh, prostory, eh, prostory pláží a piknikových prostor. Stejně jako přechody Eh, přes vozovku, parkoviště a další eh, prostory. Tím, že některé oblasti z toho vypadly, tak eh, se domnívám, že návrh předpisuje neúplný. Dále bych chtěl říct, že je třeba stanovit požadavky jako požadavky funkční. Dovolte mi říct, jak to funguje ve Spojených státech. V roce 1991 jsme vydali něco, čemu říkáme předpis o návodných směrech, co se týče ochrany lidí s postižením. Zde hovoříme o strojích, které musí obsahovat pokyny takového typu, aby byly vždy využitelné i osobami, které jsou zrakově postižené. Bylo to tak vágně řečeno, že jsme nakonec měli bankomaty, kde byly obrovské eh, návodné postupy, s tím, že ale nedošlo vůbec k žádné změně, co se týče eh, slepých lidí. To znamená, že ti, kteří uh, prosazovali jejich práva, byli naprosto frustrováni tím, jak to dopadlo a bylo vyžadováno, aby bankomaty měly i uh, audio výstup. Pro, problém byl v tom, že pokyny byly natolik vágní, že se původně ani neřeklo, že by audio návod byl vyžadován. A tak jsme nakonec eh, explicitně eh, řekli, že by tam měly být k dispozici eh, možnosti hlasového projevu, dále i vstup pro sluchátka a v tuto chvíli vstup pro Eh, hlas je k dispozici na spoustě bankomatů ve eh, Spojených státech a my jsme se tomu věnovali v dalším návrhu předpisu, kde jsme právě hovořili o těchto funkčních kritériích a funkčních požadavcích, ale chtěli jsme, aby to bylo i technicky měřitelné. Pokud jsou technické požadavky, které jsou naplněny, tak není potřeba už řešit funkční požadavky, jelikož technické požadavky jsou přísnější. Ty vyhodnocujeme pouze z hlediska obecného posouzení u těch produktů, kde nejsou dány konkrétní požadavky. Tam, kde e, jsou dány konkrétní požadavky, tak řešíme právě ty technické požadavky. V tuto chvíli naše standardy informačních a komunikačních technologií právě aktualizujeme, chceme je harmonizovat s EM 301 549, což což nový standard eh, pro zadávání veřejných zakázek. Z technického hlediska jsou tam zapracovány požadavky takového typu, jaké máme zapracovány my. To znamená, že to nejsou pouze ty funkční požadavky. Kromě přílohy 1 bude tento předpis ještě více posílen, pokud tam bude zapracován standard EN. Za třetí, rád bych upozornil na to, že byste měli opatrně používat značku eh, dostupnosti, zvláště tam, pokud se jedná o produkt, který prošel pouze eh, schválením, pokud jde o funkční požadavky. Pokud jeden výrobce se domnívá, že je něco přístupné, tak jiný výrobce vyrábějící stejný produkt se může domnívat, že značka dostupnosti a přístupnosti patří na uh, jiný produkt. Myslím si, že by to mohlo být zavádějící z hlediska spotřebitele. Například eh, bankomaty bychom by měli eh, podle tohoto předpisu eh, obsahovat určité parametry 200 ml, 100, mm, 150 ml a tak dále. A stejně tak i další kritéria jsou zde nastavena. Uh, a výrobce má potom možnost označit takovýto produkt svým eh, označením přístupnosti. A my se domnívám, že z tohoto důvodu by to nemělo být umožněno. A potom bych rád, abyste měli odpovídající systém vymahatelnosti těchto povinností. Ačkoliv je zde možnost právních kroků, tak eh, je potřeba udělat více. My máme hned několik uh, titulů, na základě níž můžeme vymátelnost práva prosazovat, je jasné, že v prvé řadě postupujeme v menším rozsahu, ale a začínáme v menším, to je jasné, ale je třeba aspirovat na víc a vymahatelnost koncipovat už v tuto chvíli takto práva, u něž není dána předem vykonatelnost, jsou jako taková zbytečná. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A teď eh, dostává eh, slovo eh, Sabine Loubnik z Mobile Manufacturers Forum. Děkuji. Já jsem si připravila PowerPointu prezentaci a nevím, kde se tady ukáže. Yes, perfect. Many thanks. First of all, a big thank you for... Děkuji vám mnohokrát. Nejdříve vám děkujeme, eh, že jste nás eh, pozvali, abychom se vyjádřili k European Accessibility Act. Já jsem tady za eh, výrobce mobilních zařízení Mezinárodního združení výrobce mobilních telekomunikačních zařízení. My na té přístupnosti už pracujeme přes 8 let. A hmatatelným výsledkem této práce je databáze GARI, což je online databáze, která poskytuje informace o, o zpřístupněných mobilních telefonech, tabletech a aplikacích. Dnes tam najdete informace o zhruba 1200 mobilních telefonech, které mají nějaké e, prvky zpřístupnění. A databáze je k dispozici v 16, brzo 17 jazycích. Pokud jde o Evropský akt o, o přístupnosti, tak ráda bych začala s tím, že zcela souhlasíme s tím základním cílem a posílit spotřebitele a zlepšit i nadále přístupnost. V naší na projektu GARI je 18 firm, které aktivně chtějí podávat zprávy o aktivních prvcích, které jsou v zařízení už dnes a také Eh, chtějí vést informace, přímou informační výměnu a výměnu názorů eh, přes platformu Gary s eh, všemi zúčastněnými. Hlavním posláním projektu Gary je poskytovat informace o už ostávajících řešeních spotřebitelům, tak aby co nejlépe mohli najít zařízení, které jim bude vyhovovat. A samozřejmě, pokud máte ty prvky eh, zpřístupnění pěkně seřazené vedle eh, sebe, tak to také podporuje konkurenci na trhu. Teď eh, dva aspekty, o, kterém už, o kterých už zde byla řeč, a sice označení CE a, a funkční přístup. Pokud jde o označení CE, tak musíme pochopit, že tam je určitý přístup buď všechno nebo nic. Takže pokud ta známka CE by se měla dávat za zpřístupnění, tak by všichni mohli výrobci říkat ano, ten uh, přístroj je zpřístupněný, nebo ne. A můžeme tam potom nebo nemůžeme dát uh, značku CE. Ovšem uh, zpřístupnění takto nefunguje a dávám uh, příklady. Dnes tady máme dvě zařízení, která jsou k dispozici na trhu. Zařízení A má spoustu prvků, které je zpřístupní k tedy lidem s problémem s viděním. Máme tam kontrastní v fmoru, zvětšení lupu a tak dále. Ale nemá podporu displeje s brýlovým písmem a nemá předinstalovanou čtečku obrazovky a tím pádem ti, kteří jsou velmi slepí, je, ji nemohou používat. Potom tady máme eh, zařízení B, které je vhodné pro eh, hluché uživatele. Má zde videokomunikační platformu pro eh, hlasový jazyk. Je kompatibilní s SMS vizuálními upozorněními přes telefon, ale nedá se připojit k naslouchátkům, takže nelze je, nemohou je použít ti, kteří mají jen částečný problém se slyšením ani jedno by eh, nedostalo známku CE, protože tam není všechno. Takže i když to zařízení jsou eh, zpřístupněná, tak na trhu už je nedostanete. Potom ten druhý aspekt, funkční přístup. My nevěříme, že stávající eh, akt o přístupnosti je napsán funkčně. Konkrétní příklad. V příloze 1 v současnosti je požadavek, poskytnout alternativní barvu ke sdělení informací. Funkční přístup, tak jak je také v EN 3051, eh, jak říkal David, eh, by řekl, že eh, to zařízení poskytuje alespoň jeden způsob zobrazení, který nevyžaduje vnímání konkrétní barvy. Takže tady vidíte, že je to nastavené mnohem šíře. Já bych ráda eh, zdůraznil, že eh, naším hlavním cílem je posílit spotřebitele a myslím si, že na hospodářském subjektu je závazek informovat spotřebitele na veškeré informace o stávajících řešeních, eh, které jsou dnes na trhu k dispozici. Myslíme si, že by měl existovat funkční přístup. Na, eh, doporučil bychom zaměřit se na eh, podávání eh, tedy konkrétních zpráv a ne na označení CE. Kvůli času nebudu zacházet do podrobností k dalším slajdům, ale pokud vás to zajímá, proč vás zajímá, proč myslíme, že známka CE nám nepomůže dosáhnout společného cíle, tak jsem to tady schrnula. Závěrem bych eh, řekla, že s budeme s parlamentem i komisí spolupracovat na dosažení našeho cíle eh, a nalézt na nalezení vhodné cesty k tomuto cíli. Děkuji. Opravdu mnohokrát děkuji a teď dostává slovo Anna Lawson z Univerzity Prosím. Switched it on. Thank you Kleda. Okay, many thanks. Já vám děkuji, pane předsedo. Je nesmírným potěšením, že dnes mohu být eh, mezi vámi v Evropském parlamentu. Tato sněmovna má dlouhou tradici podpory lidí s postižením. Budu hovořit o těch právních imperativech a příležitostech které vyplývají z eh, Evropského aktu o přístupnosti. Chtěla jsem původně hovořit pouze o právních aspektech, ale nemůžeme z toho vypustit ten aspekt morální. Takže nejprve, jaký je ten eh, právní imperativ? Ten eh, vyplývá z úmluvy OSN o, o právech osob s postižením, to znamená, je to zakotveno v lidských právech. A víte, že tato umluva e, byla ratifikována drtivou většinou členských států, myslím, že tam takřka všemi Evropskou unii jako takovou. A EU e má vlastní tradici e, implementaci, kterou zvážil monitorovací výbor OSN v loňském roce, který upozornil tedy tento výbor na nutnost Eh, přijetí Evropského aktu o přístupnosti, tedy v co nejkratší době. Ty eh, povinnosti CPD jsou eh, zejména v článku 9, který vyžaduje strany, aby udělili a zajistili přístup za rovných podmínek fyzickému prostředí, dopravě, informačních a komunikačním technologiím, a dalším eh, zařízením a službám, které jsou poskytovány veřejnosti. A dále přijmout opatření eh, k tomu, aby toho bylo dosaženo, včetně identifikace a odstranění bariér, implementace minimálních standardů a pokynů a podporu eh, a podpořit a nastavit také přístupné informačně komunikační technologie. Čili ty povinnosti jsou tu stanoveny poměrně specificky. A pak je to specifický obsah článku 9 a dalších věcných eh, článků. Přístupnost se zdá, že je jedním z hlavních principů CRPD. Čili je to průřezová záležitost, již zdůrazňuje to, že je to jakési eh, vstupní základní právo, bez eh, něhož eh, ostatní práva postrádají smysl. A ještě jedna věc k CRPD je článek 4.3, který vyžaduje, aby strany CRPD konzultovaly organizace ehm, a asociace postižených při samotné implementaci CRPD. A já myslím, že to je obzvlášť důležité v kontextu v přístupnosti. Dále který teď k právním příležitostem. V reakci na, tuto, na tento právní imperativ členských států prostřednictvím Evropské akta o přístupnosti zdá, že je tu příležitost dospět k lepšímu fungování v rámci vnitřního trhu, abychom se mohli vystříhat vzniku nových bariér obchodu v podobě nekonzistentních standardů. A ty budou eh, stále důležitější na národní úrovni Eh, s tím, jak budou členské státy eh, přistupovat k CRPD a implementovat ho. Dále tím Evropský akt o přístupnosti dává Evropské unii možnost vyjasnit smysl přístupnosti v jiné legislativě evropské. Například ve směrnici o za- zakázkách nebo audiovizuálním, v audiovizuálním kontextu. A teď bych krátce pohovořila o tom morálním aspektu. Samozřejmě, že eh, nedostatek přístupnosti má svou cenu, své náklady, protože eh, například v případě technologie to můžeme ilustrovat několika případy, eh, který, které vyslechl výbor Jušty Taka proti versus Maďarsko, což se týkalo nepřístupných bankomatů. Je jasné z různých průzkumů, že se tím vystavují eh, lidé s postižením riziku. To znamená, že musí dávat své bankovní informace dalším, musí se jim svěřit své piny a to může přispívat k riziku eh, finančního zneužití, jemuž jsou vystaveni. Znamená to také, že často nejsou, eh, nemohou být eh, pojištěni eh, různými standardy pojištění karet. Další případ byl ze Švédska, což je případ, který by nám měl být blízký v tom, i v, ve vašem výboru, protože se týká zaměstnanosti. Byl to vlastně nepřístupný internet velkého zaměstnavatele, který zabránil tomu, aby mohla Eh, nevědomá osoba získat pracovní místo, i když mohla být eh, nejvhodnější k tomu osobou. Mohli bychom uvést i další příklady a případy, ale myslím, že to už udělala Ingrid velice dobře. Takže závěrem eh, evropské státy mm, mají povinnost jednat, protože mm, absence tohoto jednání eh, si eh, má svou cenu, kterou pak nesou všichni, jak postižení, tak i společnost jako celek. A Evropský akt o přístupnosti je teď příležitostí zjednat změnu. Když se teď bavíme o tom, jak by tento návrh mohl být posílen a zlepšen, Nesmíme zapomínat, že je to důležité významné opatření a jimž se má plnit povinnost, eh, kterou tyto členské státy mají. So, Dobrá, takže všem odbornicím i odborníkům srdečně děkuji eh, za přednášky. Nebylo to vždycky úplně pět minut, ale myslím, že eh, přesto se docela eh, rozumně můžeme dobrat k eh, výsledkům. Ve druhém kole vystoupí zpravodaj a stínové zpravodajky. Zpravodajem je Adam Kouza. Adam dostáváš slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se vyjádřím velmi stručně. Eh, cílem tohoto slyšení eh, podle mě eh, bylo vyslechnout si prezentace odborníků, tak abychom jako zpravodaj a sínoví zpravodajové mohli použít tyto informace do naší zprávy. Já bych upozornil na jeden dostatek. Něco mi tady chybělo totiž. A sice eh, kdokoliv, eh, kdo eh, nebo někdo, kdo tady zastupuje Evropské fórum lidí s postižením, ty byste měli být také zastoupeny. Například pan předseda, kdyby tady mohl dát býval zástupcům těchto organizací, tak bychom vyslechli, co od nás ti postižení vlastně čekají. Já jsem velice eh, rád eh, za eh, spolupráci s stínovými zpravodaji. A jak jsme slyšeli, celkově ten problém je pro nás velkou výzvou. Děkuji, děkuji a nyní dostává slovo Richard Howitt. Richard? Nevidím ho, takže slovo dostává Helga Stevens. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě eh, také vítám konání tohoto slyšení, protože teď je důležité, eh, abychom měli eh, společnou příležitost probrat s experty ten Evropský akt o přístupnosti. A řekl bych to tež jako kolega Adam, jak je důležité zapojit sem organizace lidí s postižením a jejich zastupce, tedy EDF. Myslím si, že eh, v nadcházející, nadcházející schůzích budeme mít ještě možnost probrat to a, a téma probírat a, a zevrubně, takže dám zástupcům, a, a, nebo rád bych se vzdala svého řečnického času ve prospěch zástupců European Disability Forum, budete-li souhlasit. To je pro vás velmi ušlechtilé, ale já už bych to býval také nějak zvládnul. Takže tady dostává slovo Marian Harkin. Thank you, chair, and thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za prezentaci. Já se omlouvám, že jsem nepřišla včas tak, abych eh, si vyslechla všechny prezentace, ale mám zde poznámky. Chci poděkovat všem vystupujícím, bylo to velmi dobrý úvod. Vyslechli jsme si jiný pohled na věc, což je dobré. Musíme si vyslechnout všechna alternativní řešení a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a s experty z této oblasti. Já se těším na to, že se toho hodně naučím, že se budu moci vyslechnout zkušenosti ostatních z ostatních zemí. A v tomto smyslu doufám, že můžeme říct, že se podaří vypracovat dobrý dokument. Stejně jako ostatní stínoví zpravodajové, i já se těším na spolupráci s, s kolegou Davidem Kosou a doufáme všichni, že to bude předpis o přístupnosti, který skutečně eh, ovlivní do veliké míry život těch, kteří žijí s postižením. Děkuji. Dankeschön. Kostadinka Kunevas. Děkuji. Eh, Kostadinku Kunevu tady nevidím, takže má slovo Tatiana Stanouka. Ždanovka. To tady také není? Je? Prosím. Tatiana Stanouka. Yeah. Eh, thank you. So... Děkuji vám. Já se omlouvám, že jsem zrovna dorazila Měla jsem potíže v dopravě. Zaznamenala jsem, že se zde řeší otázka nedostatku zastoupení neziskových organizací na tomto slyšení. Já jsem slyšela takovéto stížnosti, že bychom zde měli mít zastoupeny neziskové organizace a celý tento sektor je to základní princip přístupu k tomuto materiálu. Nejde jenom o technické zajištění přístupu ke službám a dalším oblastem života, ale jde i o další oblasti. Jsme zde ve výboru pro zaměstnanost, takže bychom měli eh, tento dokument obohatit právě o tento pohled na věc. Měli bychom mu přidat tu odpovídající předanou hodnotu a zamyslet se nad podmínkami osob, kterých se to týká, co se týče sociálního hlediska přístupu k službám a zboží. Tolik z mé strany, děkuji. Danke sehr. Děkuji. Lavrovačovou taky nevidím. Šamelen také ne. Takže Dominik Martin bude hovořit. Dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat za zorganizování tohoto slyšení a také chci poděkovat všem, kdo k nám hovořili. Všem návrh um, této směrnice má zlepšit fungování vnitřního trhu a odstranit eh, překážky vnitřnímu trhu a zlepšit také inkluzi a autonomizaci eh, všech ve společnosti. Ale když takto eh, změšujeme eh, tyto věci, tak samozřejmě to má vliv na podniky, ale také na státy a na, sam, na další samozprávné celky. A tím se dostávám k, určité, k určitému ale. Otázka postižení je instrumentalizovaná tady ve prospěch vnitřního trhu, kdy postižení se stává záminkou k tomu, abychom a snadně akceptovali harmonizaci legislativ a další unifikaci trhu. Takže to překrývání mezi přístupností a přístupu k produktům, to je e, zmatení, které je e, nesrozumitelné do určité míry a nejasné. Eh, když, se, tedy, když jde o implementaci CRPD ze strany Evropské unie, tak, eh, tak to může být takový trojský kůň, jak uh, uplatnit vnitřní trh a vizi federalistické Evropy. Děkuji. So, jetzt folgender Vorschlag. Ich... Takže bych navrhl teď... Uh, vidím tady ještě dva uh, řečníky, kteří se chtějí přihlásit do debaty, uh, takže byli jste proti tomu, abychom na návrh eh, Adama Kozy a kolegyně Stevens eh, dali slovo Katarin Norton, eh, ředitelce EDF. E Není tomu tak. A potom ještě tady dostane slovo Adam Kozab. Takže teď Anny Gerke a potom Jutta Steinbrück. For giving me the floor. My Děkuji, já jsem Katrin Notkan z fora a Evropského fora pro lidi s postižením EDF a jeho členové, kteří zastupují Evropany s postižením už mnoho let eh, prosazuje zpracování evropského předpisu pro eh, lidi s postižením a i v, v tomto volebním období se tím zabýváme. Děkuji vám že jste nám dali slovo, že jste nám dali možnost spolupracovat s dalšími v Evropském parlamentu a snažit se eh, smysluplně zastoupit lidi s postižením v celé řadě evropských organizací a na záležitostech, na kterých jim záleží. My máme možnost eh, změnit eh, život více než 80 milionů osob v Evropě, které mají nějaké postižení a více než 190 milionů, které, kteří jsou mezi osobami starými. Pokud přijmeme tento předpis odpovídajícím způsobem, budou moci tyto osoby využívat bankovní a prodejní služby a jiné služby bez jakýchkoliv eh, zábran. Je, jde o to, abychom zpracovali tento předpis tak, aby byl dostatečně efektivní, abychom rozšířili rozsah jeho působnosti a na tom stále pracujeme s výborem pro zaměstnanost. Snažíme se, aby to byl opravdu robustní předpis o postižení. Eh, většina z nás eh, bude souhlasit s tím, že pak, že bude bankovat dostupný, ale budova už ne, takže to nedává žádný smysl a je to kontraproduktivní, pokud jde o předpisy, úmluvy, pokud hovoříme o rozšíření rozsahu působnosti, musíme se snažit o smysluplnost. Stejně tak platí, že zákon je jenom tak eh, robustní, jak je robustní jeho vymahatelnost a vykonatelnost. Navíc platí, že výjimky a odchylky z celkového znění musí být uplatňovány jen velmi opatrně. A my chceme na tohle pamatovat v době projednávání, chceme, aby tento předpis naplnil představu, kterou všichni máme, když slyšíme jeho budoucí název. Jde nám o to, aby tento předpis vydržel a to po celou dobu nadcházejícího volebního období. Děkuji vám. Tak musím eh, eh, vyjádřit eh, něco rychle, když vyvolám zpravodaje a, a oni tady nejsou, tak nech mi frakce oznámí potom náhradní sínové zpravodaje. Takže teď dostává slovo Jutta Steinruck za SD. Nebo uh, by možná můj uh, příspěvek, možná hm, to, že jsem se hlásila, zde nebylo viděno. Eh, já jsem každopádně proto, aby European Disability Forum zde dostalo prostor, Pan zpravodaj to tam nenávrhnul původně a na e, zasedání koordinátorů e, jsme o tom debatovali, bylo to většinou odmítnuto, ale já jsem proto, aby měli šanci e, se vyjádřit protože bychom neměli jenom hovořit o lidech, ale i s těmi dotčenými. To by nás slovy obohatilo. Myslím si, že toto slyšení ukazuje, že ještě před sebou máme určité úkoly. Nejde o Eh, národní boj o vnitřní trh, protože lidé eh, s postižení jsou, mm, my jsou odkázáni na to, aby dostávali produkty nejen z vlastní země, ale samozřejmě z celého vnitřního trhu, kterému mají přístup. Skutečné hlavní problémy, které tady máme v Evropě, jsou, že rada stále ještě neschválila nebo blokuje horizontální antidiskriminační eh, směrnici opravdu bychom hodně poskočili, kdyby ta blokáda, na radě padla. V parlamentu se nám to také podařilo se o tomto, eh, na tomto sjednotit a ty základní problémy, a sice eh, přístup k eh, přiměřenému životnímu prostoru, zdravotnímu pojištění a, a také k stavebním úvěrům, to je něco pro lidi s postižením velmi naléhavého. Bylo by dobré, eh, kdybyste eh, čas od času dali nějaké příklady konkrétní toho, jak bychom ještě mohli zlepšit ten návrh eh, komise. Ten příklad z bankomaty se tady objevil víckrát, čili jak to tady můžeme ještě vylepšit. Děkuji. Děkuji nebo byste nám eh, mohli ty příklady dát potom písemně, tak by to určitě pro další pracovní proces bylo smysluplné. Teď Ani Jirike. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji všem aktivně zúčastněním. My se tady bavíme o návrhu komise k eh, narovnání právních a správních předpisů členských států k týkajících se požadavku na přístupnost a na výrobku, u výrobků a služeb. A já si myslím, že po vedení Adama Kozy se daří tam eh, eh, potrhnout priority. Já bych eh, zmínil ještě několik podrobností. A myslím si, že potom tady bude ještě řada dodatků. Dvě, dva mi leží konkrétně na srdci. Za prvé, celoevropské uznání eh, vodících psů a slepeckých psů. V, německých, eh, v Německu a v jiných českých státech často slyšíme o problémech eh, lidí, kteří jsou odkázáni na své vodící psy a potom v obchodech, restauracích nebo a dokonce veřejných dopravních prostředcích jsou potom napadáni a často vykazováni jsou. Potřebujeme vzdělávání o Eh, těchto eh, psech a potom bychom potřebovali průkaz pro takové eh, vodící psy celoevropský uznávaný. A já jsem člen strany pro rodinu a myslím si, že je tady ještě další téma, a sice celoevropské právo na kojení. Stále eh, jsme v Evropě s vědky eh, příkladů, eh, kdy jsou kojící matky napadány a vykazovány z kavár nebo dokonce z vlaků, z veřejných prostředků, protože zrovna kojí. To je diskriminace. A vyloučení z, samozřejmě z poskytování služeb na vnitřním trhu. Je to problém, který se týká řady matek, které by byly vděčné, kdyby eh, měli jinak samozřejmě právo na kojení po celé Evropě. Podle eh, příkladu eh, evropského, tedy britského příkladu zákona o přístupnosti, který zakazuje diskriminaci kojících matek. Proč z toho neudělat tedy evropskou, evropský princip? Máme proto kompetence. Já si to prosím nechat ještě potom teď Nevěděl jsem, že kojení může být e, postižením, ale teď Adam Kozá dvě minuty. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák, köszönöm. Děkuji, e, kolegyně a kolegové. Mnohokrát vám děkuji e, za účast v debatě. Jsem si jistý, jestli eh, to eh, slyšení ještě eh, změním nějak svým vystoupením. Já jsem chtěl stručně si vzít jenom slovo, aby tady se dostali také zástupci por postižených. Ale pořád je tady problém na konci slyšení řada těch vystoupení. Ve, vystup, ve vystoupení eh, řady řečníků se zdůraznilo, že tohle je příliš omezené téma, ale když eh, teď nebudou stanovena pravidla, pro eh, konkrétní design produktu, když eh, nebudou žádná konkrétní pravidla, tak ten problém, eh, stejně jako dříve, bude, že přístupnost pro postižené bude problematická. Takže eh, ty požadavky nesmějí být omezeny. Jde o neomezenou, neomezenou přístupnost produktů a služeb. A pokud jde o příspěvek francouzského kolegy, Rád bych eh, řekl, že problémy postižení eh, bychom nesměli, eh, ne, nesmíme směšovat s vnitropolitickými otázkami. To jsou dvě úplně odlišné oblasti. A já nepřipustím, aby tady něco takového nepadalo. Tady jde o lidská práva. Děkuji. A tím jsme prozatím ukončili debatu dnes. Ještě jednou bych poprosil experty, aby ty návrhy, e, které mohou vylepšit naši práci, předali zpravodaji na frakcím, tak abychom mohli ten proces obohatit. Opravdu vám děkuji e, za vaše věcné příspěvky a také bych upozornil. A také e, děkuji na tlumočníkům do znatového jazyka a hostů, kteří nám zde to psali. Myslím, že to dělal někdo v Hamburku, kterého neznáme, takže mnohokrát děkuji. My tady budeme mít eh, tedy 20. Eh, eh, října do lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů. Ještě to budeme prodávat 13. října. Pozměňovací návrhy budeme prodávat 29. listopadu a hlasovat budeme 25. a 26. ledna. Děkuji a teď se dostáváme do dalšímu bodu. Což je Evropský pilíř sociálních prav. A zpravodajkou je Maria Joao Rodriguez. Na níž tentokrát nezapomenu jako posledně. Řádně to zvládneme. Takže eh, také zde srdečně eh, eh, Vítám Elena A. Larsona, zvláštního poradce Žana Klauda Junkera, který nám zde k dispozici. A potom těm, kteří přijeli, eh, přišli eh, později, upozorněji. No, připomínám, že zde hovoříme po dvou minutách, to platí i pro uh, Marie Jo Rodriguez, potom uh, Larson, ten dostane 10 minut, protože je to externí odborník, kterému chceme dát příležitost uh, nám tady říci to, eh, co si myslí Jean-Claude Juncker. Děkuji. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Je mi eh, nesmírným potěšením iniciovat tuto práci se všemi kolegy tohoto výboru. A se všemi bych chtěla, aby se nám podařilo dosáhnout dospět k vypracování smysluplné zprávy, neboť je mým silným přesvědčením, že potřebujeme mít eh, důkladný pilíř eh, sociálních práv, abychom se dotkli, eh, abychom tím dosáhli na všechny občany a abychom znovu vyvážili Evropskou unii a eurozónu. Vítám návrh komise, ale vidím, že a domnívám se, že parlament by na to měl stavět a jít dál s cílem dospět k závazné dohodě pokud možno mezi parlamentem a radou, který bude zahrnovat také sociální partnery a závazná dohoda s cestovní mapou s konkrétními opatřeními k implementaci tohoto pilíře. Pokud je o konkrétní opatření, tak eh, návrh, který navrhuji, od nás žádá Eh, smělé myšlenky, účast na pracovním trhu, eh, dále ta záruka dovedností by se měla stát novým eh, právem, a to zejména s ohledem na digitální negramotnost, ale také rovnost podmínek mezi muži a ženami musí vznikat na základě revidovaných systémů, které máme a poskytování eh, služeb. Musíme také se postarat o to, aby existovaly důstojné a spravedlivé pracovní podmínky všem eh, zaměstnancům bez ohledu na druh zaměstnání. A máme na mysli zejména dopady z probíhající digitální revoluce. Proto jsme navrhli tu eh, myšlenku směrnice která by vytvořila podmínky pro všechny, eh, rovné podmínky vše, pro všechny druhy zaměstnanosti. A pokud jde o sociální rizika, stará eh, i nová, tak eh, je tu jednak záruka pro mladé, ale také nutnost řešit problematiku pracujících chudých a riziko chudoby v kontextu minimálních eh, platů nebo minimálních mest. Dále zvažujeme také problém penzí, protože víme, že je důležité, aby se postarali o aktivní stárnutí, ale bychom eh, zejména je důležité zvýšit míru zaměstnanosti eh, napříč celou společností pod, budeme potřebovat k tomu mít nějaké prostředky, to znamená legislativu, ale také znovu vyvážení e, té celkové rovnováhy, e, kdy e, budeme věnovat daleko větší pozornost sociálním otázkám, to znamená nějaký konverzní kodex, abychom vytvořili makrosociální dohled a kdykoliv uvidíme nějaké sociální velké problémy či nerovnováhy zásadního charakteru, mělo by to vést k nějakým krokům a k, k silnějším prostředkům. Když hovořím o prostředcích, tak samozřejmě mám na mysli i prostředky finanční. Podpora sociálních investic, ehm, dále takové stří, stříbrné pravidlo v rámci konsolidačního fiskálního pravidla, procesu tedy, a dále víme, že hodně bude záviset na naším úspěchu, pokud je o zabránění daňových úniků a vyhýbání z daňové povinnosti, protože z toho se dá získat hodně. A dále se něco musí udělat s evropskými finančními nástroji. Chci potrhnout roli Evropského strategického fondu pro investice, který by se měl daleko ve, v daleko větší míře zaměřit na tvorbu eh, dobrých pracovních míst a sociální investice ale také tu role strukturálních fondů. Protože ty jsou eh, zcela zásadní pro eh, dosažení soudržnosti. A pak jsou tu specifické potřeby eurozóny, kdy navrhuji eh, určitý nástroj, té, kterým budeme řešit asymetrické šok, šoky a konvergenci. Chci vás ujistit, že jak jsme zástupci občanů a musíme být eh, skutečně eh, na čele, musíme být smělí a já vás si vyzvat, abychom eh, skutečně vytvořili zprávu, která bude dostatečně ambiciozní. Děkuji. A nyní dostává slovo Alan Larson, zvláštní poradce Žána Kola Junkra, prosím.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 Já vám mnohokrát děkuji. A teď se uh, pustíme do kolečka stínových zpravodajů. Nejdříve na dvě minuty Tom von den Kendeláre. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, dobré odpoledne. Nejdříve bych rád poděkoval a eh, zpravodajce kolegyni eh, Rodriguez za návrh textu. Evropský pilíř sociálních práv eh, by neměly zůstat u eh, principiální deklarace. S tím souhlasím zcela jednoznačně. Můžeme tady hovořit o sociálním trojtem a ratingu pro Evropu, ale je důležité eh, to také uvést do praxe. Na slyšení s Evropskou komisí i dnes, tedy zpravodajka řekla, že ten pilíř může se sestávat z nové i revidované legislativy z finančních instrumentů. A přesně s těmito instrumenty můžeme se pustit do práce tak, aby evropský e, sociální model byl připraven na budoucnost ve světě, kde roste nerovnost a kde také se práce stále proměňuje více, jak jsme dnes slyšeli jak říkal pan Larson. Eh, říkejme si, co je eh, žádoucí a co je realizovatelné v době, kdy eh, jsou opravdu, dostávají navrh negativní přístupy k Evropské unii v řadě členských států. Musíme se zamyslet. To, co už existuje, musí být doplněno, posíleno a vystuženo. Musíme to opravdu prosazovat do praxe. Musíme posilovat odolnost eh, těch stávajících instrumentů. Já bych eh, se zaměřil na tři kategorie, eh, o kterých hovořila Evropská komise, a sice rovné příležitosti a přístup na pracovní trh, poctivé pracovní podmínky a adekvátní trole udržitelná sociální ochrana. A potom tohoto pohledu přijít k ambiciozní zprávě. Paní zpravodajka říkala, že bychom měli být eh, smělí a já s tím zcela eh, souhlasím. Děkuji vám za pozornost a opravdu se těším na spolupráci s kolegyní Rodriguez. Děkuji. Teď eh, za EKR dostává slovo Arne Gerike. Děkuji, pane předsedo. Jako eh, tím zpravodaj EKR eh, jsem velice eh, rád, že zde dnes hovoříme o evropském pilíři sociálních pilířů a děkuji Anu Larsonovi, že přišel. Asi znáte evropský sen Jeremyho Rivky na roku 2004. Tichá supervermos. Já vím, že to vůbec není sexy o tomto hovořit, ale mně se líbí celá řada jeho přístupů a myšlenek sní o Evropě, ve které vedle eh, zájmu eh, jednotlivce eh, přicházejí ke slovu i zájmy společenství, ve které je větší spolupráce než konkurence, kde životní kvalita dostává přednost před profitem, kde dostává slovo rodina. Vůbec to není takový ten americký sen self který je dneska takový alt Trump. Já si myslím, že Evropa v současné době může eh, eh, vlastně zářit určitými sociálními myšlenkami. Postavme se za ně eh, přizpůsobné budoucnosti. To by měla být základ na otevřené debaty o sociálním pilíři. Musíme zde brát vážně veřejnost. Komise Eh, vyzývá, aby do prosince všechny zainteresované strany se zúčastnili veřejného připomínkového řízení. Milé kolegyně a kolegové, to je součást eh, opravdu eh, lepší tvorby legislativy a my to budeme zbržďovat, když v parlamentu příliš brzo stanovíme své požadavky. Počkejme na skutečně lepší myšlenky, debatujme o tom, jak ten sociální pilíř vylepšit, Zaručme eh, přidanou hodnotu a nechtěme, eh, nechtěme více Evropy. To si přeji od té stavující debaty o sociálním eh, pilíři a přesně tak se k tomu my jako EKR také postavíme. Děkuji. Děkuji za ale není Enrique Calve Šambon na dvě minuty. Gracias, señor presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Takže já Samozřejmě nemám dost času na to, abych eh, za dvě minuty toto téma plně uzavřel, ale chci poděkovat paní Rodriguez za dosavadní práci. Skupina ALDE souhlasí s tím, že článek 9 smlouvy musí být eh, jas, jasně, eh, jasným základem. Je důležité posílit sociální dimenzi Evropy Musíme se postarat, aby Evropa a Evropská unie jen nevydávala ehm, bankovky a mince ehm, evropské eh, společné měny, ale aby byla skutečným základem prosperity občanů. Zaznělo tu mnoho věcí, na kterých eh, se shodneme, ale chci využít eh, zbytek času, který mám k dispozici, k tomu, aby řekl, že nesouhlasíme úplně se vším. Nebude to úplně tak hladké, protože jsou věci, v kterých eh, se ještě úplně neschodneme. Ehm, ten kvantitativní přístup 30% nebo 70% tady ono je to eh, složitější s tímto přístupem, nevždy souhlasím. Také bych preferoval, kdybychom hovořili o sociálně tržní ekonomice, než vnucovat eh, jednotný sociální model. To je totiž dosti komplikované, složité pro Evropskou eh, unii se s 28, tedy promiňte, 27 členskými státy. A dále je tu celá ta záležitost eh, kontraktů a eh, tak když eh, myslím, že tady bude ještě potřeba některé věci dořešit, ale určitě je to podnět k zamyšlení. A můžeme hledat společnou řeč, společnou půdu. Ale třeba ten indikátor Ginny de Palma, tím si nejsem úplně jist, ale já vám to samozřejmě Eh, všechno dám písemně. Za GUE NGL Gabi Zimmer. Vielen Dank. Děkuji. Já bych nejdříve poděkovala panu kolegovi Larsonovi a kolegyni eh, Rodriguez eh, za jejich příspěvky. Myslím, že kolegyně Rodriguez můžu říct, že souhlasím, když žádá, že potřebujeme více než sliby, potřebujeme konkrétní plány, konkrétní Eh, možnosti financování, konkrétní instrumenty, abychom vytvořili sociální Evropu. Souhlasím také s tím, když se říká, že potřebujeme změnu paradigmatu. Musíme přestat tady hovořit o základních svobodách, ale potom vždycky konstatovat, že tyto eh, čtyři svobody eh, vlastně jsou předřazovány sociální ochraně, protože jinak se nikdy nebude moc Evropská unie obnovit. Komise bych ještě jednou povzbudila, když říkáte, že nejste součástí komise, pane Larsone, prosím, dávajte pozor na to, aby komise předložila mnohem přesnější návrh, než to, co zatím máme na stole. Tam jsou to takové příliš e, velké deklarace e, úmyslu a je tam příliš e, málo konkrétních závazků. Já bych byla ráda, kdyby spolupráce mezi komisí a parlamentem se pokusila položit na stůl něco prosazitelného, realizovatelného, tak aby tady opravdu byla možnost, aby lidé mohli žít z výsledku své práce a i ti, kteří nejsou v pracovním procesu, měli sociální eh, základ pro eh, život důstojný. Prosím, odstraňte ten rozpor, eh, který je opět vidět v bodu 2 mezi eh, flexibilními a, a, a sociálními eh, mm, pracovními eh, vztahy. Protože tady žádná mm, rovnováha není možná. Vždycky to bylo jenom k tíži zaměstnanců. A když vidíme, jak nám rostou prekérní pracovní vztahy, nejisté pracovní, pracovně právní vztahy, tak to je přesně kvůli tomuhle flexibilitu nelze spojit se sociálním zabezpečením. Děkuji. Děkuji. A teď eh, Tamáš Mežerič za zelené. Děkuji, pane předsedo, my také děkujeme panu zpravodaji za eh, tuto zprávu. My se nemůžeme více stotožnit eh, s tím obecným přístupem, který představuje obecný i eh, konkrétní přístup ze strany komise a parlamentu. Oceníme celou řadu myšlenek a námětů. Nemohu vyjmenovat všechny, ale některé sociální pilíř by měl být pilířem pro celou Evropskou unii, nikoli jenom pro eurozónu. S tím se naprosto to stotožňujeme. Návrh rovněž také prosazuje legislativu v celé řadě oblastí a my bychom rádi upozornili na legislativu o minimální odměně, minimálních pracovních podmínkách a rádi bychom také legislativu o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení vítáme výzvu eh, k sociálním investicím. To je takové to stříbené pravidlo, které bychom velmi uvítali. Chtěli bychom upozornit na dva problémy, které nám tam chybí. 60% eh, by mě, eh, národní minimální mzdy by mělo být mm, průměrem, ale členské státy se velmi liší a Bulharsko a Rumunsko by těch 60% ponechalo pracovníka třeba i na hranici chudoby. Standardizované výpočty minimální mzdy a předpisy nařízení o minimální mzdě by něco takového vyřešili a my bychom rádi předložili pozněcí návrh v tomto směru. Zpráva také volá po dostatečné financování, ale nehovoří se zde o tom, že Evropa a hlavně eurozóna bude nakonec muset být fiskální unii a finanční krize a oslabení eurozóny eh, udělalo své a my bychom se měli uvědomit, že společná měna funguje jedině tam, kde funguje společná sociální odpovědnost a proto jenom demokraticky kontrolovaná Evropa bude schopna pojmout všechny tyto nerovnosti, nesrovnalosti a problémy s přistěhovalectvím. Je to signál, který by měl poukazovat na fiskální unii a my bychom jinak rádi podpořili práci zpravodajky a doufáme, že se nám a dostane do ruky více takovýchto námětů. Děkuji. Děkuji, Laura Ača za FDD tu není, Joan Milen za e NF tu tež není. Předpokládám, že Dominik Matén uh, si vezme toho za EF. Děkuji vám, pane předsedo. A chci poděkovat panu Larsenovi za to, že se dostavil. A i když není přímo eh, řečníkem, ale poradcem pana eh, Junkra, ale není jeho mluvčím, takže eh, nám je vlastně jeho slovy hovořil. Tuhle ukolébavku, tuhle hudbu slyšíme již desítky let, že by tedy Evropská unie měla být prostředkem, jak sdílet bohatství. A ona jim. Eh, ovšem ve skutečnosti se děje pravý opak. Ehm, žádný eh, med a strdí tu není. Naopak Evropská, studie, Evropská unie se stala nástrojem, jak eh, alokovat, jak rozdělovat mezi lidmi chudobu a strast takže to je velké eh, selhání, pane Larson. A já se přiznám k jedné věci. Eh, v září 2007 nastartujete obrovskou eh, konzultaci, abyste posílili ten pilíř evropských sociálních práv, což se nám slibovalo už celé roky a, a ještě déle. A já, ale já se obávám, pane Larsone, já jsem, nejsem jediný, eh, kom, komu se otevřeli oči. Vidí to víc od té doby, to si to všimlo více lidí. Vy chcete prostě více Evropy. Takže to je spíš určité srovnávání ze spoda. Eh, to znamená sdílení chudoby. Sdílení chudoby mezi celou planetou. Protože musíme přijmout ještě 6 milionů uprchlíků. No to je prostě eh, neuvěřitelné. E, znovu jdete hlavou proti zdi a svrchovaný lid vám to připomene. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Yes, hm, hm. kdyby, pokud Evropská unie nezareaguje na sociální výzvy, tak e, samozřejmě hrozí určitá exploze v určitý okamžik. Je těžké oddělit sociální a ekonomickou sféru, což e, přiznáváte. Ale mám dvě otázky. První. Je představitelné mít adekvátní sociální úroveň zabezpečení v Evropě ještě dále pokračovat, pokud tu bude nadále přetrvávat tato logika volného obchodu s celou planetou. Není náhodou rozpor mezi těmito dvěma cíly a není tu ze strany Evropské eh, komise náhodou eh, určitá potřeba revidovat eh, tuto doktrinu um, ničím neomezeného volného obchodu. Dále to konkurence mezi sociálními systémy, která nás žene směrem k nejnižšímu společnému uh, jmenovateli. O jaké, um, o jaké kritéria se chcete uh, opřít, když budete mít uh, a chcete také podpořit minimální mzdu na úrovni 60%, tedy minimálního příjmu na úrovni 60% mzdy? Jutta Steinbrück. Steinbrück. Na rozdíl od ostatních eh, si myslím, že Evropa, když eh, spolupracuje, tak eh, je opravdu schopná řešit problémy a kdo vysvětluje občanům, že návrat k národním státům odbourá nezaměstnanost je buď eh, proklatě naivní nebo že Tolik úvodem. A teď mé otázky. Jean-Claude Juncker eh, tady hovořil o tom trojitém a sociální Evropy. No, já si myslím, že je dobré zapracovat na sociálním pilíři, protože lidé potřebují konkrétní odpovědi na konkrétní problémy a očekávají je. Jak bychom eh, měli vnímat ten sociální pilíř jako takový sloupec, eh, jako takový eh, referenční rámec? Přijdou konkrétní legislativní návrhy, které vlastně přijdou s minimálními sociálními standardy. Tady s tím přicházel Jean-Claude Juncker. Máme tady společný trh, který si vyžaduje společné standardy můžeme eh, v dohledné době, protože eh, si eh, lidé toto uvědomují, i mě se pořád ptají ve volebním okrsku na sliby Žana Klauda Jungre. Bude to naplněno ještě v tomto volebním období, se zeptám. Děkuji, Marita Ulfskou. Děkuji vám za slovo a, a děkuji Marie Joao a Alenu Larsonovi. No, oni nám eh, byli schopni velice eh, rychle, respektive eh, zpravodajka byla schopná rychle nám a eh, podat na své zprávy, takže o něm dnes můžeme jednat. A já si myslím, že to je velmi zajímavé, protože chceme dosáhnout něco pro spoustu lidí, nejenom pro nás pár tady v Evropském parlamentu. Chceme aby eh, více eh, lidí eh, se dostalo ke smysluplnému zaměstnání tady ve výboru pro zaměstnanost. Máme někdy pocit, že člověk je velice jsme kolikrát vzdáleni z, od každodenních problémů lidí. Hovoříme tady často o budoucnosti. Já si myslím, že u téhle zprávy jde také o budoucnost, ale samozřejmě doufám, že v první řadě musí jít o to, o nalezení kontaktu s eh, člověkem, kdybychom měli tento kontakt, tak bychom byli eh, schopni velice eh, dobře také dosáhnout to, co chceme. Já si myslím, že tady bychom neměli hovořit o evropském základním plíři sociálních práv, ale měli bychom měli tam mít takový sociální protokol v rámci smluv. A tato možnost tady je. Já tohle celé vnímám i jako první krok tímto směrem. Až eh, do posud eh, tady v parlamentu jsme dlouho bojovali za sociálně politický eh, pořad jednání, agendu takovou sociální Evropu, ale když to zakotvíme do smluv, tak to opravdu bude dát někdo vážně. Takže já doufám, že Alan Larson a Maria Jo a my všichni tady na výboru budeme moci pokračovat v práci tímto směrem. Protože si opravdu myslím, že zde potřebujeme eh, silnou podporu, abychom to mohli eh, prosadit a to všechno musí být zakotveno ve smlouvě. Děkuji, Georgi Pivinsky. Děkuji vám, pane předsedo. souhlasím s eh, vyhodnocením této zprávy jako něčeho, co eh, výrazně rozšiřuje tu celou koncepci z hlediska sociálního pilíře. Si myslím, že to jde dál ehm, nad rámec ehm, jenom toho, s čím přišla až dosud komise. Ehm, vy jste říkali, že minulé období nebylo možná tak příznivé jak pro biznis, tak eh, pro pracující jak se ukazuje v tom vysvětlovacím memorandu, bylo to naopak velmi příznivé pro bankéři, protože skoro 2 triliony um, peněz uh, daňových poplatníků bylo vlito do finančního sektoru v období 2018 a 2014. A teď tu máme obrovský, obrovskou investiční mezeru a obrovská um, tedy uh, opatření úspor, která mají dopady na sociální výdaje. Eh, hovoříte o, o tom, um, co říkal Mario Draghi, paní Lagarde, ale ono to není jenom pouze vyvážení to, co potřebujeme. My potřebujeme úplnou změnu toho základního přístupu, základního paradigmatu. A um, tato změna, tento posun eh, by měl v konečném důsledku nás vést nejenom k ekonomické měnové unii, ale ekonomické sociální měnové unii. A jak pan Balaš řekl, tak větší konkurenceschopnost a růst. To jde ruku v ruce s tím, abychom byli více sociální, abychom budovali sociální partnerství, což pak vede ke skutečnému držitelnému růstu. Proto mám dvě otázky. Zavádíte návrhy odpovídajících změn v evropského semestru? a jak vnímáte právní vinu, vymátelnost toho, o čem se zde bavíme. Děkuji. Teď Elizabeth Moran Chantier. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji kolegyni kolegyně Rodriguez za práci na, na tuto tak významnou práci je to, jsme skutečně eh, tak trochu úzdi, pokud jde o budování tohoto sociálního pilíře. Protože naši spoluobčané, spoluobčané evropští občané, nebudou věřit eh, Evropu, Evropě, eh, neobnoví důvěru v ní, pokud nebudeme schopni tuto sociální Evropu vybudovat. A o tom jsem přesvědčena. Velice mě zaujaly dvě otázky, které zde zazněly. První, rozdíl mezi trhem eh, zaměstnanosti a systémy eh, možné reintegrace do trhu práce. Já jsem se chtěl zeptat, jak je to, eh, ten rozdíl. Ty zaměstnání, které kdy teď nabírají nejvíc, před deseti lety vůbec neexisto, neexistovaly. Takže je, co pak systémy školení eh, nejsou schopni držet krok eh, s vývojem eh, těchto profesí a zaměstnání a poptávky po zaměstnání. V čem je ten problém? Co brání tomu, aby se naši občané mohli lépe integrovat do trhu práce? A druhý bod. Vy jste řekl, že je potřeba pracovat teď ne na školení, ale na skutečných dovednostech. No, už dlouho jsem přesvědčen, že pokud ne, nerozvineme um, dovednosti a uznávání dovedností, a to i včetně celého průběhu života, ale už ze, ze začátku v, v průběhu prvotního vzdělávání, tak se nám to nepodaří, protože uh, Eh, prostě ta, ten vývoj je neum, rychlý a neodpovídá vzdělávání a školení. Jak můžeme změnit eh, model školení a vzdělávání tak, abychom přivzdrželi něco, co bude daleko lépe fungovat pro všechny zaměstnance? Danke sehr, Elmar Brock. Děkuji, Elmar Brock. Děkuji. Já si myslím, že tahle debata a i návrhy eh, předsedy Junckera nám eh, možná dávají možnost eh, tyhle staré, částečně ideologicky, částečně nedorozuměním vzniklé rozdíly odstranit a tak, abychom a, a zde mohli uplatnit reformu fiskální suverenity a nezbytné struktury, tak abychom mohli zajistit ta vhodná pracovní místa. Myslím si, že teď je možnost eh, posunout se eh, k jednotě finanční eh, sociální hospodářské politiky. Myslím si, že jsme blíž, než si myslíme. Sociální politika dává smysl, když je souvisí s těmi ostatními dvěma věci, protože je to obrácená a stránka konkurenceschopnosti a růst eh, eh, konkurenceschopnosti je možný jenom, eh, když to souvisí se sociální, nebo když je to sociální smír. A to si spousta lidí bezprostředně neuvědomuje. Proto si myslím, že v rámci smluvních možností za ní tady prostě nebude v nadcházejících osmi letech žádná smluvní změna. Já se obávám, že vzhledem k poměrům na nějaké vládní konferenci a ratifikačním postupem a takhle, to by byl opravdu sen. Já si myslím, že bychom se neměli připravit na to, že teď bude schopné dosáhnout nějaké změny smlouvy. Musíme se zamýšlet nad tím, jak to udělat. Někdy si myslím, že uh, musíme dělat něco jiného. Prostě teď v praxi nesmíme se uh, vymlouvat na změnu smlouvy. Musíme se zaměřit, uh, když si čtu uh, správně Lisabonskou smlouvu, že sociální záležitosti jsou průřezový, průřezové téma, stejně jako životní prostředí. Použijeme toto, ano, používáme toto eh, ustanovení dostatečně? To by eh, stálo za přeskum. Ať už v parlamentu, nebo v eh, komisi, nebo v legislativě. Prostě když tady um, smlouva zdůrazňuje, že to je průřezový úkol, tak tím um, bychom mohli dále naplnit uh, evropský model životem. Děkuji. Děkuji, uh, Lambros Funtulis. Děkuji, pane předsedo. Evropský pilíř sociálních práv, který byl představen panem Junckerem, je jenom takový seznam toužebných přání vzdálený realitě. A my se zamýšlíme nad tím, jak sociální nerovnosti v Evropě mohou být tak ohromné. Jsou to je to, důvod, je to dopad politiky Evropské unie. To všechno vede k nerovnostem a chudobě. Evropa je stáhnoucí kontinent. O tom každý mluví, ale nikdo nehovoří o tom, jakým způsobem omladit populaci, jak motivovat lidi mít děti. Mluvíme zde o celé řadě dalších záležitostí, jako je levná pracovní síla, zájmy podniků, možnosti vykořišťování lidí. To znamená, že sociální jistota je stále horší, platí se stále méně v odvorech na sociální zabezpečení, vypracovávají se v, u těch nejslabších zemí memoranda porozumění a e, záchranné balíčky se připravují, ale pokud e, Evropa je bude dále dusit, tyto země, tak e, v jistou chvíli už to dané země ani nezvládnou. Děkuji. Temos as maiores reservas quanto... Děkuji, pane předsedo. Já k tomu mám hned několik výhrad k tomuto pilíři, který sem představuje jako řešení hospodářské a sociální krize. Hovoří se zde o integraci sociálních záležitostí. A evropský semestr má být řešením, který, které se bude používat ve všech zemích eh, spolu s jednotlivými svými opatřeními, ale tato opatření jenom podkopávají eh, svrchovanost jednotlivých zemí a finanční stabilitu. A v kontextu finanční krize musím říct, že ten pilíř stále více poukazuje na to, že to, jak se evropské instituce tváří, zastírá jejich pravou tvář. Nejde zde o sociální soudržnost, o boj proti nerovnostem a nespravedlnosti. Skrývá to skutečný cíl a to je koncentrace moci v jedných rukou. Nejde zde o, kapit- o nesrovnalosti způsobené kapitalistickými projekty. To není cílem. Je to cílem je zachování kapitalismu. A my sledujeme, jak lidi zajímá snížení evropského schodku, ale to stejně dál bude podlabovat eh, práva pracovníků na odpovídající odměnu. Když se zamyslíte nad tím, jak vypadá příjem v tuto chvíli v Portugalsku, tak došlo k zvýšení ze 105 na 135 euro. A v některých členských státech se zkrátka nezasahuje, jako v Portugalsku se nezasahuje proti těmto případům porušení. Víte, že ani reformy neproběhly všude a sociální pilíř bude jenom jedním z dalších kroků k plnému uvědomění, že zkrátka bude a bude nadále docházet k vykořišťování. Děkuji. Není Morten Lokegor. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Larsene, za zajímavou prezentaci. Já myslím, že většina z nás se shodne s panem Junkrem, že potřebujeme Evropu, která je sociálnější, ale lepší otázka je, jak docílit toho, aby Evropa byla sociálnější, než je. A dále, pokud byste měli pokračovat, byste se museli zeptat, je to to samé jako sociální unie? Takže samozřejmě já se chci zeptat na následující dotaz a já se omlouvám, ale přejdu do svého jazyka. Já souhlasím s kolegou, že zde je potřeba, aby tuto debatu sledovala celá řada dalších zúčastněných. Já přejdu do dámštiny. Děkuji. Ano, eh, jak eh, eh, říkáte, pan Larsone, já bych vám položil několik otázek v souvislosti s eh, tou, s tou vaší prezentací. Je důležité, eh, že jste říkal, že když se podíváme na eh, rozdělení rolí v souvislosti s tím, co se má udělat, tak se zdůrazňuje, že je třeba zabývat se flexibilitou, flexicurity a um, to uh, tedy se všemi zúčastněnými. Uh, a to je také eh, rozumné. Myslím si, že eh, tady můžeme mít tedy eh, velké problémy a to, nás, a to v podstatě nechceme. Doufám, že pan Larsone bude schopen potvrdit, že výsledky nám zatím ukazují, že není třeba nebo doufat v změnu smluv. Hodně lidí tady eh, varuje před flexicurity. U nás eh, v Dánsku eh, máme ten nejflexibilnější systém v Evropě a máme 4,2% nezaměstnanost. A to ukazuje to, že když je tržní, když je pracovní trh flexibilnější, tak máme lepší sociální poměry. Můžete to poměsit za komisi, potvrdit za komisi. Takže tady byla celá řada otázek na Elena Larsona. Dal bych vám ještě čtyři minuty. A potom Maria Žá minutu, aby to uzavřela. Už máme trošku spoždění, prosím. Tím, že mohu hovořit stručně, protože jsem již eh, poslouchal všechny vaše názory. Zdají se mi být velice relevantně zajímavé. Paralelní také s tím, co jsem slyšel od členských států. A já je zapracuji do své zprávy kabinetu a do diskuzí, které tam budeme vést. Vy, vyjádřím se pouze k jedné specifické otázce. Odpovědi budou po konzultačním procesu a tento proces musí proběhnout řádným způsobem, nebudu ho dělat já, takže prosím, akceptuje, že je, akceptujte, že já si své otázky, vaše otázky odnesu, ale neodpovím na ně. Jedna specifická otázka zněla, bude více návrhů. Ano, protože to je také hm, poslání této celé záležitosti. Není to dokument, v němž je všechno připravené předem. E, my, to, my tomu ještě teprve dáme obsah na základě toho, co říkáte vy takže odpověď je ano, ale jak přesně to bude probíhat, to teprve uvidíme na začátku příštího roku, až budeme mít závěry. A eh, teď, myslím, dám slovo zpátky Marii tak to je uh, opravdu profesionál a kavalír ze staré školy. Maria Joao. Thank you very much, uh, Chairman. Um, I think is really... Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to je velmi slibný vývoj, že zde probíhá taková bohatá debata mezi jednotlivými členy eh, výboru a panem Larsnem, kterého dobře znám. Jsem moc ráda, že zde s námi zasedáte jako poradce pana předsedy Junkra. Dovolte mi říct, že já předpokládám, že Evropský parlament jako Evropská instituce by měla uspořádat svůj program tak, aby zpráva byla hotová předtím, než kolegem začne zpracovávat vlastní návrh. já si myslím, že naše načasování, náš harmonogram je v pořádku z tohoto hlediska. Také prospěje celé věci veřejná konzultace, která probíhá. Já naprosto souhlasím s tím, že Evropský parlament by měl naslouchat více společnosti a občanům. Když si přečtete tuto zprávu, tak si uvědomíte, že eh, i ten leden dobře zapadá do harmonogramu komise. Dále musíme zpracovat odezvu na nové problémy. Já upozorním na dva. Jednak ano, musíme lépe zpracovat zapojení mladých a žen na trhu práce. To jsou dvě oblasti, které musíme mnohem víc rozpracovat. Potom je zde otázka digitální revoluce. To jsou nové formy zaměstnanosti, které ukáží nové příležitosti a které opět eh, tedy vytvoří určitý nový pohled na eh, dodržování základních práv v oblasti zaměstnanosti. Aby tato zpráva byla dostatečně důvěryhodná, musíme být dostatečně konkrétní, musíme měřitelným, eh, realizovatelným způsobem hovořit o tom, jakým způsobem má být tato představa naplněna. To znamená, že potřebujeme lepší koordinaci hospodářských a sociálních politik ze strany veřejné zprávy a potřebujeme také finanční prostředky na tuto realizaci obrovská sociální investice znamená, že musíme dostatečně naplňovat představy sociálního pilíře a já spolehám na kolegy ve výboru, že se toho celého zhostí velmi odvážně a že přesvědčí parlament, že musí přesvědčovat komisi v tom smyslu, aby eh, se těchto výzev zhostil odpovídajícím způsobem. Děkuji. Děkuji, Maria. Dovolte mi eh, eh, ještě připomínku závěrem. Já jsem eh, se držel, abych se nezúčastnil nějak intenzivněji té smlouvy, tedy té debaty tady. Já se chci zeptat k změně smluv. Já bohužel to vidím tak, že teď není ani politická situace, ani čas na to, abychom Uh, ji v realitě eh, dosáhli během několika let. Ale bylo by to nezbytné a debata o změnu smluv, eh, nebo tlak na eh, změnu smluv musíme, s ním musíme vytrvat, protože jinak jsou ty smlouvy vnímány jako takový geneticko-technologický defekt, nebo ten, ten úprava této oblasti. Každopádně by to bylo velké řešení a nějaké takové nezávazné doporučení, eh, nějaký takový sociální průlom na evropské úrovni, nám tady dává určitý eh, prostor, eh, nebo meziprostor pro konkrétní legislativní návrhy Evropské komise. A já říkám, mm, nezávazný sociální, eh, nezávazné sociální eh, debaty, to, na to není prostor. To by nám lidé vzali, eh, nebo měli za zlé. Proto tato unie musí se postarat o to, aby sociální Evropa opravdu byla naplnitelná. Takže to je jenom připomínka ode mě a zdravím Žána Klora Junkra. Děkuji panu Larsonovi a tímto jsme uzavřeli tento bod. Yes, friends, then we proceed to point eight uh, on... Vážení přátelé, budeme pokračovat. Pustíme se do bodu číslo 8. Potřeba evropské strategie na zúžení nebo eliminaci rozdílu mezi platy žen a mužů v Evropské unii. Paní Peňas má dvě minuty na úvod, prosím. Já děkuji. Já se omlouvám, já, já jsem se domnívala, že mám pět minut a tak jsem si i před, připravila svůj úvod. Tak eh, my potřebujeme opravdu čas na hlasování, takže máte pouze dvě minuty, víc ne. Já se tady pokusím svoji prezentaci zkrátit. Já jsem chtěla představit eh, návrh na eliminaci nebo zúžení rozdílu mezi platy žen a mužů. Máme zde 10 bodů. Jinými slovy, máme zde 10 klíčových témat, 10 klíčových oblastí, které pojednávají o otázce rozdílu v příjmech žen a mužů v době starobního důchodu. V prvé řadě každý má nárok na slušný starobní důchod. Z veřejných prostředků všichni mají mít stejný přístup k této možnosti a máme zaručit, aby toto právo bylo vždy striktně dodržováno. V tuto chvíli není. Sociální zabezpečení se zakotvilo celé řadě úmluv na mezinárodním poli, tak i na poli Evropské unie. Celá řada ústav členských států tohle právo uvádí, potřebujeme však zajistit, aby toto právo bylo eh, naplňováno v rámci univerzálních penzijních systémů, které jsou spravedlivé, solidární, které jsou přerozdělovacího charakteru a které jsou udržitelné. Proto je naší odpovědností jednat o souvisejících problémech a proto jsme nastavili další opatření, jako je minimální příjem pro osoby starších 65 eh, let. Chceme rozšířit systém penzijního, eh, penzijního zabezpečení. Máme za to, že starobní důchod by se neměl opírat o osobní stav daného jednotlivce. Osoby které pečují o jinou osobu, by neměly pocítit tuto skutečnost ve chvíli, kdy dojde na odchod do důchodu. Nemělo by docházet k jakékoliv diskriminaci a nemělo by docházet k jakýmkoliv rozdílům. Ty rozdíly se odvějí od stávající diskriminace, která panuje v oblasti eh, standardních mzdových příjmů. Proto bychom měli hovořit i o účasti žen na spravedlivém trhu práce a o sladění pracovního a rodinného života. Měli bychom hovořit o kvalitní infrastruktuře, péče o dítě, péče o staré. Máme za to, že minimální odměna, minimální mzda by měla odpovídat 60% mediánu. Měli bychom rovněž také navázat na eh, opatření týkající se úsporných postupů. I to všechno mělo dopad na stav penzí, a to zvláště pokud je o starobní důchody žen. Já děkuji za příležitost vystoupit, doufám, že budeme moci spolupracovat na tomto návrhu a těším se na vaše připomínky a pozměňovací návrhy. Děkuji. Myslím, že paní Kozlovská asi dorazila. Bude někdo jiný vystupovat za EPP? Paní Sandé, prosím. Merci, madame la présidente. Donc je... Ano, paní Kozlovská tu není. Takže já přečtu eh, poznámky, eh, které tu od ní mám. Takže penzijní, um, mezera v penzích je um, vel, důležitým měřítkem um, rovnosti příjmu obecně, protože představuje součást kumulativních eh, znevýhodněních žen. A genderový penzijní rozdíl nelze eh, přesně eh, vysvětlit eh, pouze rozdíly v penzijních systémech, neboť vyplývá z nerovné pozice ženy v zaměstnání, která se vyznačuje třema faktory. Za prvé, nižší účast na trhu práce, za druhé, když ženy jsou zaměstnány, pracují méně a kratší dobu, za třetí v průměru má žena nižší plat. Z těchto všech důvodů nejefektivnější a nejúčinnější eh, dlouhodobé řešení snížení eh, tohoto eh, rozdílu je zajistit rovné podmínky ženy v trhu práce prostřednictvím politik, které mají sladit profesní a soukromý, soukromý život, soukromé povinnosti. Což se také bude odrážet pozměňovacím návrhu naše, naší zpravodajky z EPP paní Kozlovské, která předloží také některé pozměňovací návrhy, eh, které eh, mají zajistit respektování principu subsidiarity. Subsidiarity je důležité, aby stanovisko odpovídalo evropským kompetencím. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji a nyní má slovo paní Steinbruck za SRL na minutu a půl. Děkuji. Paní Plenkovič tu dnes není. Tedy, eh, a chci vám poděkovat za dobré názory, dobré stanovisko chtěla by jen přispět několika dalšími podněty. Důležitá pro nás je, ehm, je důležitý pro nás je státní důchod, ale zabýváme se také druhým pilířem penzijního systému. To znamená soukromými penzemi. A v závislosti na vyjednávání tady nevidíme zatím příliš mnoho rovnosti ehm, na základě třetího pilíře, eh, to znamená soukromních penzijních eh, systémů. Za ty doplňující eh, ehm, doplňkové penze, protože ti, kdo si to mohou dovolit, už tak mají prostředky. To znamená, státy mají povinnost, aby vzali v potaz rozdíly, které existují mezi muži a ženami. A ze stej, z téhož důvod, důvodu je důležité překonat stávající rozdíly, zajistit více transparentnosti, pokud jde o odměňování i v různých penzijních systémech. Děkuji. Děkuji a za EKR, prosím, paní Žitná. Bezpečení na půdě Evropského parlamentu. Žitňanská. Je důležité si připomenout, že Evropská unie má jen velmi omezené pravomoci v této oblasti a slouží jako forum na výměnu informací a zkušeností. Měli bychom tudíž být opatrní i e, při dobře míněných návrzích a respektovat rozdíly mezi členskými státy. Je také nutno říci, že bohužel víme, že stále hodně věcí nevíme. I když se rozdíly v obměňování mužů a žen postupně v některých členských státech zlepšují, tak někdy bohužel nevyvolávají žádané Eh, účinky. Rozdíly v příjmech vyplývají z různých faktorů, jejichž důsledky nejsme schopni zatím měřit nebo pouze velmi nedokonale. A to pra- pramení z rozdílnosti údajů, které a metod, které se používají k tomuto měření. Proto za přidanou hodnotu považuji to, abychom se soustředili Eh, na tlak na lépe informované politiky. Druhým okruhem, jemu se musíme věnovat, je péče o ženy, které se starají o děti a, a závislé osoby. To znamená, že se stávají zranitelnými, protože tyto přestávky v pracovním životě se negativně eh, odráží na jejich důchodu a tím pádem i na jejich kvalitě života ve stáří. Musíme tlačit členské státy, aby ta, tyto přerušení kompenzovali, tak, aby nedocházelo k jejich diskriminaci. Děkuji. Marita, Děkuji vám. A proč nám to nejde vždycky se takhle držet časového limitu? Nikdo tady není? Za zelené? Pan paní Rajecké také ne. Laura Adžeja za AFDD. E za zelené, prosím. Já bych ráda vystoupila za kolegyně Stinovou zpravodajkovu, která nemohla dnes dorazit. My bychom rádi poblahopřáli zpravodaji. Máme za to, že paní zpravodajka navrhla celou řadu velmi trefných námětů a jsme rádi za konkrétnost některých navrhovaných opatření. Já bych ráda řekla, že adekvátní starobní důchod musí odrážet potřebu boje proti chudobě mezi staršími osobami. Proto bychom rádi do toho doplnili náš konkrétní návrh v tomto smyslu. My bychom rádi vyzvali Evropskou komisi k tomu, aby v penzijním systému se objevilo uh, cosi jako zásluhovost. A rádi bychom, aby členské státy koncipovaly nástroje, které budou zajišťovat sociální práva v případě rozvodu nebo odluky. A to jsou pozněcí návrhy, které máme v tuto chvíli eh, na mysli. Děkuji. FDD, eh, Laura Adžiat zde není. Pan Martán. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Je to velice rozsáhlé téma a těžko, jen těžko můžeme nesouhlasit s paní zpravodajkou s jejími návrhy. Ale je tu jeden velký problém a to, kdo to zaplatí, kde najdeme peníze. Už v mnoha členských státech je nám vysvětlováno, že to je konec eh, klasického důchodového systému a říká se nám, že jediná řešení je buď prodloužit pracovní dobu, to znamená eh, například to prodloužit až eh, na 72, 75, ne, 79. A druhé řešení je snížit vyplácené důchody. Eh, takže to je hezké cokoliv, eh, co navrhnete, ale je také důležité říci, že toto téma je velice komplikované, protože existuje obrovský, eh, obrovský rozdíl mezi různými členskými státy. V některých členských státech je rozdíl velký mezi ehm, například muži a ženami už v důsledku ehm, prekarizace práce žen ehm, a takže já sice souhlasím se vším, co říkáte, ale kdo to zaplatí a z jakých peněz? Děkuji. A sluší vám to, pane předsedo. Pan Gerike má 90 sekund. Děkuji. Potřebujeme evropskou strategii prevence a zmenšení rozdílu mezi starobním eh, důchodem žen a mužů. Musíme to eh, věcem říkat pravými jmény a nastínit, jak eh, dál. Neměli bychom se zabývat tím rozdílem jako takovým, měli bychom se zabývat tím, jestli ženy opravdu chtějí na trh práce, jestli to chtějí otcové děti. Samé slali jste se nad tím, že někdo třeba nechce uh, dosahovat vážnosti mezi prací a péčí o dítě? A k tomu, co říkala paní González Peněz, kdo zaplatí ty národní penzijní systémy, o něž hovořila. Potřebujeme něco, co se dá snadno vypočítat a je na to spolehnutí, dá se o takový propočet opřít. Ale co se týče rozdílu mezi příjmem ve starobním důchodu, no tak nemáme stále ještě definici. Děkuji. A prosím, stínového zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě je to velmi důležitý problém jaký zde máme rozdíl mezi příjmy žen a mužů a musíme si uvědomit, jakou roli hraje Evropský parlament. Příjmy jsou vždycky eh, záležitostí národního státu a u nás v Nizozemsku máme, cel, máme soukromý pilíř v jiných zemích. Tomu tak není. Každá země má jiný systém a nemůžeme najít univerzální evropský systém, který vyřeší problémy, které se nepodařilo vyřešit na národní úrovni. Já jsem se vyslechl to, co co jste dnes jste říkali o navýšení odměn, o za, zapracování penzijních kreditů, o minimálních povinných důchodových letech. To jsou všechno záležitosti, které spadají jaksi mimo pravomoc tohoto parlamentu a proto si myslím, že diskuze tohoto stylu by se měla odehrávat na národní úrovni. Členské státy se od sebe mohou zájemně poučit a legislativní návrhy nemůžeme zpracovávat v oblasti, kde nedisponujeme pravomocí. Myslím si, že to není efektivní využití našeho času. Děkuji. Dankeschön. Děkuji vám. A k tomu poslednímu, co jste uh, zmínil, pan Lenár chce říci, že za posledního volebního období jsme tohle chtěli řešit. Měli jsme k tomu zelenou knihu, bílou knihu. A nebyla to naše iniciativa, Chtěli jsme hovořit o tom, jak se má pracovat dále, jak budeme vyrovnávat eh, osobní a pracovní život. My máme tak málo pravomocí, co se týče otázky důchodů. To je pravda, ale nemůžeme jenom něco odmítnout, jenom protože se nám to téma nelíbí. Řeší to celá řada výzkumných pracovníků eh, v komisi, řeší se to hodně, mělo by se to řešit i na evropské úrovni a to si myslím, že je základní předpoklad za k dalšímu úspěšnému vývoji. Děkuji. A teď zpráva k Erasmu plus Emilian Pavel má slovo na dvě minuty. Děkuji. Chci říci, že je mi nesmírným potěšením, že mohu na tomto pracovat, neboť Erasmus Plus je skutečně drahý srdcí mnoha Evropanů, ale musíme se postarat o to, aby tento program byl účinně implementován, aby e, dostal svému plnému potenciálu. Jak víte, tak tato implementační e, zpráva, na kterém oba výbory pracují, kdy jsme měli právě další střednědobé hodnocení komise, tak e, já si myslím, že je to skvělá příležitost pro nás, jakožto pro Evropský parlament, upozornit na některé otázky, které by se měly napravit a poukázat na naše priority. V výměně názoru eh, na začátku září tak jsem vyzval Evropskou komisi a další důležité aktéry. Jsem přizval tedy a zdá se, že Erasmus Plus je na správné cestě, ale je tu stále celá řada věcí, které se dají zlepšit. Teď k tomu stanovisku. Zmínil jsem některé priority mm, a změním eh, případně svůj návrh. Eh, je jasné, že mobilita je důležitá a měly by být posílený program Erasmus+. Plus, Erasmus Plus eh, a veškeré jeho projekty mají eh, zlepšit eh, flexibilitu systému, schopnost, jejich schopnost reagovat. A v neposlední řadě jsem poukázal také na to, že je důležité bojovat eh, za účinný systém převodu kreditů a uznávání kvalifikací. A budu každopádně zdůrazňovat, že je potřeba mít také důležitou finanční potřebnou finanční podporu, což je důležité zejména pro lidi ze vzdálených oblastí. Aby to odpovídalo realitě, abychom zabránili diskriminaci. Musíme zajistit, aby pravidla byla implementována harmonizovaným způsobem ve všech agenturách, aby se respektovaly standardy. A e, důležité jsou jasné popisy práce, příprava kandidátů, před mezinárodní zkušeností, včetně jazykového vzdělávání. Domnívám se, že je důležitá také optimalizace nástrojů IT, aby e, příjemci programu z něj maximum vytěžili, aby docházelo k optimálnímu sdílení zkušeností. Budu podporovat e, také e, follow-up těch takzvaných peer-to-peer learning. Děkuji, děkuji vám za pozornost. Vielen Dank. Tom van den Candelare. John van den Candelare. Děkuji vám. Děkuji zpravodaji za tento návrh. K implementační zprávě o Erasmus+. Um, je těžké, je, respektive je důležité ehm, dát eh, tomu, připsat tomu tu důležitost, která tomu náleží. V roce 2005 jsem byl jeden z, z mnoha studentů v programu Erasmu a jsme na základě mé vlastní zkušenosti mohu potvrdit, jak je to důležité. Teď jsem byl dopoledne na univerzitě, která spolupracovala v rámci Erasmu+, Plus a šlo jim hlavně o zajištění kvality. Student musí, eh, mít, eh, musí dostávat kvalitní vzdělávání, ať už bude na jakékoliv univerzitě. A Erasmus Plus musí splnit totéž, ale na, na trhu práce, vlastně by měli potom rovné podmínky na trhu práce. Pak je tady také důležitost uznávání eh, těch eh, kompetencí, které, eh, které získají, mm, aby byli schopni je využít na trhu práce, aby byly viditelné pro jakéhokoliv budoucího zaměstnavatele. Helga Stevens für die EKR nicht. Pan Evans za EKR tady není, hraje Weber za ALDE. Tady taky není. Daniel González Peněz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za odvedenou práci a konstruktivní přístup. Naprosto se stotožňuji s jeho přístupem k věci a souhlasím s tím, že hlavní výzvy spočívají v tom, že bychom měli snížit rozdíly u těch, kteří pobírají starobní důchod v jednotlivých eh, členských státech a u žadatelů eh, o program Erasmus Plus v jednotlivých členských státech. Když se vyslechnete zástupce občanské společnosti, tak zjistíte, že je zde problém přístupu k informacím, zvláště pokud jde o odborné vzdělávání, pokud jde o stáže a to se stále zhoršuje, zvláště tam, kde jde o studenty s postižením. Ve Španělsku je 20 tisíc studentů s postižením a jenom část z nich mohla vstoupit do tohoto programu v loňském roce. Myslím si, že se musíme soustředit na omezení nezaměstnanosti mladých. Měli bychom se soustředit na stáže, praxi u společností, ale to není něco, co by nahradilo práva eh, těchto osob. Tony Negri, italský filozof, řekl, že Erasmus udělal víc, pokud jde o integraci a soudržnost Evropy, než kterýkoliv jiný program. A já si myslím, že to je opravdový odkaz evropských občanů. Zde existuje možnost skutečně dlouhodobého výhledu a my musíme snižovat, omezovat uh, ty rozdíly. Neměli bychom naopak pracovat na tom, aby ty, ty, se ty nerovnosti prohlubovaly. Kelly McDally. Není Laura Gia. Není Joel Mion. Je. Dominik Martin. Merci, prezident. Děkuji vám, pane předsedo. Tento návrh stanoviska velmi dobře zapadá, zapadá do toho unijního eh, cíle, to znamená prohloubení mobility občanů. Tato mobilita by podle eh, lidí, kteří to zastávají, měli, měla platit pro mladé i pro staré. Na všech úrovních eh, školení a vzdělávání, čímž pádem to bude předzvěst budoucí modali, mobility, aby lidé mohli hledat práci, v jiných regionech evropských, kde je určitý deficit pracovních míst. A stále eh, často um, se necháme ovlivňovat to všem aktualitami, zprávami, to proto zpravodaj tady trvá eh, na tom, že musíme do toho zapojit migranty, jakoby náhodou, do programu Erasmus+. A um, stručně řečeno, v této sněmovně vždycky se, ten, se to dopadne tak, že všechno je pak ve všem. So, weitere Wortmeldungen habe ich derzeit. Nemám tu další žádosti o slovo. Paní Stevens tu nebyla, už dorazila. Takže za jakár máte slovo? Děkuji. Chci poděkovat, poblahopřát. Um, Zpravda je to velice dobrá zpráva. Myslím si, že to bude velice dobrý výsledek. Pár důležitých bodů. Zcela souhlasím se spravodajem, že Erasmus Plus může mít pozitivní ehm, dopad na trh práce. Lidé mohou si osvojit specifické kompetence. Ehm, pokud projdete programem Erasmus+, Plus, můžete se snadněji uplatnit na trhu práce. Investice do Erasmus Plus jsou investice do pracovních míst. A jsem ráda, že si tu píše, že chcete lepší spolupráci, mezi vzděláváním a trhem práce. To je, myslím, klíčové. Pokud vzdělávání nesměřuje k lepšímu uplatnění na trhu práce, bude to mít eh, zdrcující dopady na konkurenci. a konkurenceschopnost. Musíme také eh, zdůrazňovat překlenovací vzdělávání, to znamená eh, vzdělávání školení které bude nastaveno tak, aby každý mohl maximálně využít svá předchozí studia. Dovolte pár doporučení. Momentálně máme určité kvantitativní cíle. Ale myslím, že nesmíme ztrácet ze zřetele také cíle kvalitativní. Nejde jenom o počet studentů, kteří tím projdou. potřebujeme také více přístupnosti v rámci eh, Erasmus. Zatím myslím, že v, tom, v tomhle jsou docela problémy. Je tu pořád velké břemeno, které musí eh, lidé nést, například by měli vlastního vlastně tlumočníka nebo já, já myslím, že um, to nejsou lidé, kteří mají přímo um, nějaké postižení. Každopádně e, na tomhle bychom se mělo pracovat víc. Cením si toho, co už tam je a těším se na další spolupráci s pravodajem. So, danke schön. Děkuji vám. Do 29. září do 12 hodin předkládáme pozměňovací návrhy a hlasovat se bude 20. listopadu na výboru. Děkuji vám za eh, tuhle debatu a v tuto chvíli jsme zapracovali přestávku, protože v 18 hodin začíná hlasování. A někteří kteří museli zkrátit své příspěvky, těm se tedy omlouvám za to, že to nakonec dopadlo takto. V 18 hodin pokračujeme.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

So, kolegyně, kolegyně. Kolegyně a kolegové, Dann starten wir in die Abstimmung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10. Takže přejdeme nyní k bodu 10 ehm, žádosti o EGF. Takže jsme no, všichni hlasovali. Konec hlasování. Konec. A nyní EGF Ericsson Švédsk, ze Švédska. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Děkuji. Bod 11 nové příležitosti pro malé firmy, včetně eh, modelů založených na spolupráci, kompromis C. Děkuji. Proti. Schváleno. Kompromis N. Pro. Proti. Schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní dále odstavec 1 a nový pro, proti, zdrželi se Schváleno. F pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 2 nový, 2a nový, 38 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Haben alle abgestimmt? Dann ist die Abstimmung geschlossen. Eh, hlasování je uzavřeno, schváleno. Kompromis U, kdo pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis I, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis J, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. K, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis L. Pro, proti, zdržel se, schváleno. A. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 4A. Je to tak? Ne, ten byl stažen. 4B nový Pozněcí návrh 64, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 65, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 66, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. O, kdo je pro, proti,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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Tak tím, je to, eh, tím to odpadá. Úvodní ustanovení a a. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Haben alle abgestimmt? Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 35 ku 2 a 9 se zdrželo. Dankeschön, Glückwunsch an den Berichterstatter. Děkuji a blahopřeji zpravodajce. Dobrá. Teď si tady rychle přeložím akta. So, dann ist aufgerufen. Takže nyní eh, se pusme do bodu 12. Evropský eh, semestr pro koordinaci hospodářských politik, implementace priorit pro 2016. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Pozměňovací návrh 47 eh, vedou dvou První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijeto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já tohle musím zamítnout to, ale přes kovu máme to. 47, druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. 24, 24, zamítnuto. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52 také v druhou částek. První část, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Druhá část, kde je pro, kdo je proti. Tak to je opravdu těžké to zjistit, takže druhá část, prosím, elektronicky. Hlasovali jste všichni? Takže končím hlasování to. Potom pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Pozměňovací návrh 54. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. Poz... A? No, dobrá, ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. No, přijato. Omlouvám se. Dneska špatně vidím. 55, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, 55 ověříme. Zahájí hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnu to. Padesát sedm, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také to přeskoumáme. 57 elektronicky. Prosím. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Já to nechávám, když mi to není úplně jasné, je to jistější. 58, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Těžce mi nevěříte, těžce mi nevěříte. Takže za hlasování o 58. Hlasovali jste všichni? Zamítnu 59 a 60. Ty jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to kompromis H. Kdo je proti? Přijato. Kompromis N. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Takže 76. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Co jasně Chtěli jste to ověřit? To bylo divné. 57, kdo je pro, kdo je proti. Tak to necháme pověřit. 57 elektronicky, prosím. Hlasovali jste všichni? Přijato. Takže teď 79, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také elektronicky ověříme. 79. Hlasovali jste všichni? Přijato. Takže 81 a 82, které jsou totožné. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis E, kdo je I, pardon, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Teď kompromis uh, eh, 78 eh, je tady druhá část ke kompromisu I. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel eh, přijato. Potom je tady 93. Tady je žádost o jmenovité hlasování od SAD. Tak kdo je pro uh, tuto proceduru? Kdo je pro jmenovité hlasování k vyjasnění poměru? Musíte vstát. Takže to vypadá eh, u vás takhle čtvrtina. Já myslím, že to je trošku víc než čtvrtina. Dobrá, takže budeme hlasovat elektronicky o 93. o první části. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Tak končím hlasování. Přijatel. Tak to hlasování musíme eh, opakovat ještě jednou, mi říká tady režie. Takže 93 hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. O první části tedy, o první části. Hlasovali jste všichni? Takže je to správně. Druhá část 39. 93, pardon. Také jmenovitě. Ještě jednou potvrďte, prosím. Je to dobré pro krevní oběh. Také to bylo víc než čtvrtina, takže 93 ehm, a druhá část jmenovité hlasování zahajuji teď. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis D. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Vypadá to tak trošku divné a divně. Jste unavení. A ale neměli byste být touhle dobou ještě, takže ještě eh, jednou musíme uvěřit 95 elektronicky. Hlasovali jste všichni, takže končím hlasování. A zamítnuto. Takže to už jsme u 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také musíme uh, eh, uh, eh, uvěřit elektronicky zahájení hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A potom tady máme opět žádost o jmenovité hlasování od SAD od 98. Také to vypadá jako více než čtvrtina. Děkuji vám. Takže 98 eh, hlasování jmenovité zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Teď máme 99, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. Teď 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Necháme to věřit elektronicky 102. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Zamítnuto. 104 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. No znovu to uvěříme. 104 první část. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Přijato. Druhá část 104, kde je pro, kde je proti,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 pro jistotu to ověříme. Hlasovali jste všichni? Je to tak? Takže přijato. Potom tam ještě druhou část, a to třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také to ověříme. Hlasujeme tedy elektronicky o třetí eh, části 107. Hlasovali jste všichni. Takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, myslím zamítnuto. Takže hlasujeme elektronicky. Hlasovali jste všichni. Dvacet dva ku dvaceti dvěma. Takže 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. No, opravdu mi nevěříte dneska. 110 tedy, prosím. Pardon, opravuje se řečník 109. Hlasovali jste všichni? Je tomu tak, takže to je přijato. Potom je tady 110, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 111, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 112. A staženo? Ne? Takže o něm budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře, ověříme. Na uh, zvláštní přání jednoho konkrétního. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis je. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže tady máme ještě 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 119. Kdo je pro? Kdo je, kdo, kdo je proti? To ověříme. 119. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. A výsledku je to zamítnuto. Takže teď 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Také přeskoumáme 121, eh, tedy elektronicky. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Kompromis L, kdo je pro? s jedním ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis M. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 139. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata 161, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 142, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nechám to uh, přepočítat, takže elektronicky kontrolujeme. Hlasovali jste všichni. Je to tak, tímto končím a zamítnu to. 143, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 144. No uvěřit? Dobře, uvěříme 143. Hlasovali jste všichni, takže končím hlasování. Ano, zamítnuto. 144. Kdo je pro? je proti, kdo se zdržel. Přijato 145. Jo. Ano, 145, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. A teď jsme tady u úvodních ustanovení, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijata jednička, teď pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Je tomu tak. Takže 35 k 12 uh, se zdrželo a blahopřeji tedy uh, k přijetí uh, zpravodaji. A tím jsme dnešní zasedání dovede ke konci. Příští zasedání 12. října od 9.12.30 a odpoledne od 15 do 18.30 a potom 13. října od 9.12 do 12.30. Přeji vám pěkný večer.